EU. Takže ještě jednou dávám slovo paní zpravodajce Delvo, prosím. Není to poprvé, kdy tento parlament rozhoduje eh, o, v průběhu tohoto volebního období o otázkách týkajících se soudního dvora. Jak víte, tak Lucemburský soudní dvůr, zejména tedy jakožto um, soud první instance, se nachází v zajímavé eh, situaci, kdy se počet vě, předložených věcí eh, zvýšil uh, eh, z um, skoro čtyř set na mnohem více, takže se to kumuluje každý rok na skoro 900 to teď stouplo a e, to znamená e, a nyní celkový počet e, částek už je asi 27 milionů eur, což je dvakrát více než byl, byly náklady na implementaci reformy. Proto jsme 28. října 2015 podpořili návrh rady, který spočívá v tom, že se zvýší počet soudců tribunálu na dva na členský eh, stát a zruší se eh, ten soud pro eh, veřejnou službu a Eh, nařízení, které nyní máme mm, schválit, je druhou etapou eh, implementace tohoto rozhodnutí. Jde tu o přesunutí soudců ze soudu, soudu pro veřejnou eh, službu směrem k tribunálu. A my, parlament, jsme se snažili zachovat ucelenost v rámci tohoto převodu a e, zajistit e, hladké fungování v průběhu e, tedy toho převodu, ale kdy to bude podrobeno stejnému postupu, stejné proceduře a nezbývá, než vyjádřit naději, že to pomůže ke eh, zvýšení účinnosti a zachování eh, kvality z eh, práce soudců. Chceme zajistit našim občanům nejenom rychlejší spravedlnost, ale také spravedlnost vysoké kvality, vysoké jakosti. Proto je důležité říci, že si přejeme, aby více případů řešili fóra, které jsou složený pět, složená z pěti, ne tří soudců, aby e, tribunál měl e, také specializovaná, specializovaná kolegia. A e, Evropský parlament explicitně se vyjádřil pro paritu mezi muži a ženami soudci. To znamená, nyní je na členských státech, aby dodrželi tuto rovnost mezi pohlavími při svých jmenováních. Toto řešení není samozřejmě nejlepší možné. E, lituji, že členským státům se nepodařilo se e, dohodnout na méně podstatném zvýšení e, počtu soudců ale tváří tvář eh, eh, nedostateč, nedostatku flexibility rady parlament se zhostil své zodpovědnosti. Systém je v potížích a musíme ho chránit a dát mu prostředky, které potřebuje které eh, ke svému fungování, abychom zajistili prostor spravedlnosti v Evropské unii, což je klíčové pro fungování demokracie. Děkuji paní poslankyni Delvo. Stále ještě čekáme na příchod pana komisaře Avramopulose. Dobrý večer a už vás tady vítám. A mezi tím můžeme dát slovo paní poslanky Hybnerové zástupkyni výboru pro ústavní věci. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. E, poté, co vstoupila v platnost Lizabonská smlouva, e, musí být poprvé přijat statut soudního dvora přijat v souladu s běžným legislativním postupem a je tady eh, požadováno, aby byly zohledněny požadavky soudního dvora a efektivně celý evropský systém udržitelným způsobem. Já věřím, že takové přijetí sníží délku řízení u soudního dvora a sníží riziko, že Evropská unie bude porušovat své povinnosti dle článku 47 pokud jde o řešení případů v přiměřené době. Dále eh, soudní dvůr bude mít eh, na starost eh, jednotný výklad práva, odvolání a slyšení, což zjednoduší soudní strukturu Evropské unie a rozšíří jeho celkovou efektivitu a podpoří konzistentnost jeho judikatury. Je proto důležité, aby Evropský parlament podpořil stávající návrh aby tak umožnil evropskému soudnímu systému pracovat efektivněji. Děkuji. Děkuji paní předsedkyni Hibner. A nyní má slovo pan komisař Avramopoulos. Minutu mu určitě dáme. Pan komisař žádá, aby mohl vystoupit za chvíli, takže můžeme zahájit naši rozpravu. A jako první má slovo pan poslanec Zvěvka za frakci EPP. Nejdříve si tedy vyslechneme stanoviska jednotlivých politických frakcí. Máte dvě minuty, pane poslanče. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Kolegyně a kolegové, blíží se ukončení druhého kola reformy Evropského soudního dvora. Politickou rozpravu o nutnosti této reformy jsme vedli ještě v minulém roce. A teď je to jen důsledek těch kroků, které už jsme udělali. Je to tedy nezbytný, nevyhnutelný důsledek, který vyplývá z toho, že se soud pro civilní službu sloučil se soudem první instance. Ti, kteří do té doby pracovali na tomto soudu, nebudou novými soudci, prostě se jim připojí k těm stávajícím soudcům, takže tato změna nevyvolává žádné další náklady a přináší velké výhody. Já chci upozornit na to, že soudci tribunálu pro veřejnou službu se zabývali pouze pracovními otázkami, nebylo možno je pověřit jinými otázkami. Takže často ti soudci byli bez eh, věcí, které mohli řešit. Změna, kterou provádíme, ta druhá část reformy, umožňuje poprvé přesunutí pracovních otázek na soud první instance, to vlastně vůbec nic nehrozí, tam budou pravidelně a správně tyto věci řešeny a soudci, kteří se nebudou v tomto okamžiku nebo v dané chvíli zabývat pracovními otázkami, budou moci řešit jiné otázky, jiné věci a to dosud bylo nemožné. Ta reforma je zjevně nezbytná, protože, jak říkala paní Danuta Hybner, zaměřuje se na kvalitu fungování Evropského soudního dvora. Když se podíváme na jiné soudy, musíme si všichni uvědomit, že právě Evropský soudní dvůr je pro nás důležitá instituce. Ta eh, reforma má spoustu protivníků a bude vyhodnocena v následujících letech. Je tam také revizní doložka, která vyžaduje v nejbližších letech posouzení této změny, abychom mohli za několik let říci, že jsme, nebo zda jsme přijali správná rozhodnutí, anebo že jsme se zmílili. Já si myslím, že jsme se nezmílili. Děkuji za socialisty a demokraty. Má slovo paní Regner. Minuta 30. Eh, Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, u této reformy jde zcela bez pochyby o čistě technickou reformu. Jde o čtvrtou reformu Soudního dvora a zároveň následný krok ke zprávě Marino, kdy byl zvýšen počet soudců z 28 na 56, aby každý členský stát mohl nominovat dva soudce. To tehdejší eh, navýšení nastalo za podmínky, že bude zrušen soud pro veřejnou, pro veřejnou službu a jeho řízení budou přeneseny na tribunál. Podmínky této změny jsou nyní jasné a předpisy o, o e, specializovaných soudech odpadají, protože žádný momentálně tedy neexistuje. E, je tedy zapotřebí změnit provozní organizaci a interní organizaci soudu, e, což vítáme. A za druhé je tu jedna zvlášť, zvláštní záležitost u zprávy paní Delvo. Tady jde o rovnoměrné zastoupení mužů a žen také při obsazování soudů otcovských postů. Chtěla bych připomenout, že při hlasování o zprávě eh, Marino eh, z toho byla podmínka a apelovali jsme na radu, eh, na ten, na, aby zachovala tyto vyvážené vztahy mezi pohlavími, až bude provádět nominaci protože na národní úrovni už to funguje, soudy jsou víceméně vyváženě obsazené a přejeme si to stejně i na evropské úrovni. Děkuji, Evelyn. Pan Zambasky ze frakci EKR. Prosím, máte slovo na jednu minutu. Děkuji, gospodin předsedatel, vážení kolegy, vážený gospodin komisar. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, vážený pane komisaři. Já naprosto souhlasím s tím, že je nutné reformovat Soudní dvůr Evropské unie. Byl nejvyšší čas na to, aby takováto zpráva vznikla. Už dlouho pozorujeme potřebu nějakého kompromisu mezi všemi politickými frakcemi. Nicméně nezapomínejme na skutečnost, že tento kompromis byl dosažen navýšením počtu soudců. Chtěl bych u toho zdůraznit, že tato závažná změna vede k navýšení strukturálních nákladů o přinejmenším 20 milionů euro, což jde z peněz daňových poplatníků. A přitom nejsou žádné dostatečné důkazy pro to, že toto rozhodnutí bylo odůvodněné. Měli bychom také mít na paměti oblast působnosti, náklady a následky tohoto rozhodnutí. Děkuji vám. Pan Marino Pintu na dvě minuty jménem Alde, prosím, máte slovo. Jak se říká v Portugalsku, to, co se narodí křivé, se už nikdy nenarovná. No a toto je už od začátku pokřivené. Chybí zde transparentnost a to vše se odráží v celém procesu. A spoždění k němž došlo, jak už se zde říkalo ve výboru Jury, tam byly snahy zabránit tomu, aby parlament dostal správné informace tím pádem by poslanci nerozhodovali informovaně. Specializované soudy jsou levnější a jejich rozhodnutí jsou vždycky kvalitnější, ale tady naopak se zvolilo dražší řešení, méně flexibilní, které nebere v ohled v úvahu nové legislativní, nová legislativní opatření. A tento parlament přijal velkou lež. Ty otevřené případy, které už vlastně neexistují, kdo je teď bude řešit? Znásobil se počet soudců a přitom neexistují případy, které by se mezi ně rozdělily a už vůbec ne mezi ty nové soudce, kteří budou brzy jmenováni. Ty nové případy uh, které se zatím objevují, jsou mnohem méně početné a souvisí to s tím, že zde je čím dál méně procesů nebo soudních řízení ohledně značky, protože Evropská unie vede preventivní politiku, pokud je o ochranu hospodářské soutěže. Dříve tedy to fungovalo velmi dobře a teď to bylo nahrazeno velmi složitým a nákladným řešením, za které zaplatí evropský daňový poplatník. A toto jsou eh, neblehé důsledky dříve způsobené chyby. Tady vlastně vynakládáme maximum na to, abychom vydělali minimum. A to je bohužel metoda, která se často používá v Evropské unii. Děkuji a na minutu 30 jménem zelených paní Hautala. Pane předsedo, přenos kompetencí v záležitostech veřejné služby je důležitou změnou ve fungování soudního dvora. Efektivita soudního systému Evropské unie je nesmírně důležitá pro celou evropskou legislativu a proto v Evropském parlamentu jsme rozhodli, Eh, způsobem, který vyvolal eh, mnoho kritiky, eh, přesto jsme toto rozhodnutí učinili. Evropský parlament podpořil reformu soudního dvora a dodržel slib daný radě a soudnímu dvoru, ale členské státy musí udělat to tež. Já navážu na to, co už říkali kolegové. Ehm, loni v říjnu rada a parlament vydali společné prohlášení, že konec procesu reform za účelem dosažení rovnosti mezi muži a ženami, tak o to se musí členské členské státy postarat v co nejširší míře a jmenovat soudkyně, aby zajistili uh, stejné zastoupení mužů a žen uh, u evropských soudů. Jsem naprosto přesvědčená, pane předsedo, že každý členský stát má dostatečně talentované uh, soudkyně, stejně jako soudce a chci ujistit, že parlament bude připomínat radě slib, který se zdá, že je porušován. Paní poslankyně Ferrara za frakci EFDD. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. To už je po XT, kdy se snažíme o kontroverzní reformu Evropského soudního dvora, jak říkala i naše zpravodajka. V říjnu jsme nevhodně schválili znásobení členů nebo tedy soudců z 28 na 56 u soudu první instance, u tribunálu. A teď eh, chceme zrušit eh, soud pro veřejnou službu. Je spochybněna ústavnost eh, i ze strany právníků, kteří vyučují na univerzitách, i soudci tribunálu. Kromě toho, že se zde mrhá veřejnými zdroji a jsou zde také negativní názory na dopady této reformy, nám připadá velmi diskutabilní, že pravomoc zákonodárce vytvářet nové soudy se vykládá také tak, že je můžeme rušit a tím vlastně děláme změny, které mají ústavní charakter a které by měly být řešeny na základě smlouvy. Nemůžeme schválit reformu, která ignoruje smlouvy. Děkuji a nyní pan Majer za ENF. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Eh, jak všichni víme, v parlamentních demokraciích eh, jsou eh, soudy pramenem judikatury a vždycky je to citlivá záležitost. A to zejména, když jde o jejich obsazení. A tam tedy sehrává svou roli politika. Zároveň víme, že, eh, že obvinění mají právo na rychlé řízení a rychlé rozhodnutí. A pracovní zátěž tohoto soudního dvora je podle dostupných informací eh, za posledních deset let mnohonásobně zvýšená. Eh, takže v podstatě nic jiného než navýšení počtu soudců není možné. Nicméně ten postup mě trošku vadí a je to typický postup Evropské unie. Ta tvrdí, že ta, ta chtěla původně původně 12 soudců navíc a teď je z nich 28. A já se ptám, co bude dělat těch 16 soudců, kteří vlastně nebyli potřeba. Ti se budou jen tak, ti budou jen tak chodit na procházky v následujících letech a kdo to všechno bude platit. Takže to všechno mě trochu zaráží a co je pro mě ještě důležité, to je eh, odbornost těch soudců. Neměli by být obsazováni politicky, což ale ve, ve, ve většině případů tak je. Děkuji, paní poslankyně Estera Sfragu tady není, nevidím ji, takže má slovo další řečník, pan poslanec Koferaty na minutu 30. Pane komisaři, před několika měsíci jsem zde v rozpravě o tom, znásobení počtu soudců vyjádřil eh, svůj nesouhlas a z důvodu, které zde uvedli i kolegové. Eh, tento krok neměl žádné objektivní příčiny a hrozí, že se z něj stane další hřebíček do rakve velmi delikátní struktury, která je tak důležitá pro evropské instituce. Eh, tento soud se snaží napravit složitosti, které už byly udělány. A teď bude velmi důležité dosáhnout toho, aby soud pro veřejnou službu, který bude spolknut zbytkem tribunálu a který získal v průběhu let velmi cenné schopnosti a zkušenosti, tak aby o ně nepřišel, protože kromě toho bychom dosáhli ještě další ztráty. Pokud jde o to, že se zde neustále hovoří o uznání role žen v této aktivitě, to znamená, že zde bude rovnost zastoupení ve složení <clears throat> příštího soudu, tak tam nestačí nějaké hezké závazky, hezké sliby. Neustále hovoříme o zhodnocení přítomnosti žen, o tom, jak je to důležité, ale nebudeme mít konkrétní výsledky, pokud se toto nezačne realizovat konkrétně v konkrétních krocích, protože jinak si myslím, že ztratíme důvěryhodnost v očích občanů. A proto si myslím, že je důležité mít kvóty, abychom podpořili skutečnou integraci žen. Děkuji, pane poslanče Koferaci, a nyní pan poslanec Ujazdovský na jednu minutu. Pane předsedo, kolegové a kolegyně, sloučení soudu pro veřejnou službu s Evropským soudním dvorem z iniciativy jedné instituce je, jak už zde bylo řečeno, provedením něčeho, co jsme si už dříve přece vzali. Ale ta diskuse poměrně živá, která zde běží už několik minut, spíše volá potom, že bychom se měli zamyslet ještě jednou nad provedením, nad způsobem provedení této reformy. Byly zde zmíněny velmi důležité argumenty týkající se kritiky toho, že se tato reforma provádí zvnějšku tribunálu, že sami soudci mají vážné pochybnosti. Zazněla zde i otázka nákladu. A to vše by mělo být zasazeno do rámce debaty týkající se efektivity Evropského soudního dvora, dostupnosti Evropského soudního dvora a také efektivity jeho rozhodnutí. Poté, co jsem si vyslechnul vystoupení kolegů, tak eh, musím upřímně říci, že bych eh, spíše doporučoval, abychom se ještě jednou zamysleli nad touto reformou, než přijmeme rozhodnutí v hlasování. Je to příliš citlivá otázka na to, abychom eh, pracovali ve spěchu a v této věci je důležitá schoda, široký konsensus. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan poslanec Butone. Paní poslankyně Butone, jedna minuta. Pane předsedo, milí kolegové, eh, Teď v podstatě končí čtvrtá reforma soudního dvora, zrušení soudu pro eh, úředníky a eh, stejně jako zvýšení počtu soudců u tribunálu. Tak toto probíhá opět skandálně a nezodpovědně. Žádná analýza z článku 257 smlouvy, tedy právního základu, žádná analýza dopada, ža, dopadu, žádná analýza nákladů a e, důsledky, jaké to bude mít důsledky pro ostatní soudy. To se, neustále to tady připomínáme ve výboru. E, Evropská unie pořád diskutuje o zbytečných výdajích pro daňové poplatníky a dělá škrty u národních soudů. My vidíme ale, jaké je zde, jak lidé pohrdají Evropskou unii, protože nejsou konzultováni, stejně i v tomto případě. A tak to pořád pokračuje. Každý den naši spolupčané zjišťují, jak je opravdový, jaká je, jaká je opravdová tvář Evropské unie. Ne, tady pamatujte, že důležitý není pád, ale přistání. A ten, to vaše přistání bude bolestné a den se blíží. Pan Pospíšil, minuta 30

to je realita každý kdo se trošku zabýval zatížeností soudů já se tím tématem zabýval v české republice tak bylo zcela zřejmé že by klidně mohl vzrůst počet soudců pouze o několik eh, jednotek konkrétních soudců nikoliv ono zdvojnásobení

Pan Negresku požádal o slovo. Prosím, minutu máte. Děkuji, pane předsedo. Důvěra v justici, to je zásadní pro fungování EU. Já eh, odmítám otázku nákladu. Problém není v nákladech, ale ve způsobu, jak soud funguje. V tom je problém. Je třeba zmínit, že toto nařízení, tento předpis je výsledkem interinstitucionálního dialogu. Jehož cílem bylo zvýšit efektivitu evropské justice. Tady nestačí pouze měnit eh, procesní pravidla soudu. Já eh, říkám, že je třeba tedy především eh, umět řádně tedy distribuovat věci u soudu podle jejich specializace. A to, v tom je problém, rozdělování, přidělování věcí. A potom genderová rovnost, tak jak požaduje parlament, to by se mělo také respektovat, protože i to přispěje ke dobrému fungování evropské justice. Děkuji. Eh, minutu. Dámy a pánové, eh, eh, Mm, kom, převedení kompetencí soudu, který eh, řešil spory eh, mezi úředníky a institucemi, mm, znamená, že v podstatě dojde k velkému zvýšení soudu, každý soudců, každý členský stát bude moci jmenovat dva soudce a eh, tribunál pro veřejnou službu bude zrušen. Zde je návrh zvýšit počet soudců na 47 a sedm soudců eh, bude převedeno k Evropskému soudnímu dvoru. Eh, u eh, soudu Evropského soudního dvora došlo ke velkému zvýšení nápadu věcí a je zde celá řada tedy nevyřešených věcí zatím, neprojednaných a Mm, tento, eh, eh, eh, toto zvýšení věcí by měl řešit větší počet soudců. Pan Jakovš Ivane. efikasnost u suđenju. Právní ochrana občanů, efektivita justice, to všechno jsou hodnoty a principy, které se ve zprávě zmiňují. Jenom bych chtěl říct, že mám ale určité výhrady já si nejsem úplně jist, že tato reforma povede k kýženým výsledkům. A také si nejsem jist, že e, bude nadšeně přijímána e, všude. A protože zde se ukazuje, že tam jsou vážné problémy, které třeba vyřešit. Já jsem pro reformu, ale myslím si, že se musí provádět postupně. Pokud ji nebudeme provádět postupně, tak se dostaneme do situace, kdy Eh, eh, soud bude kritizován veřejností. Já jsem pro reformu, ale chci, aby byla prováděna postupně a pokud se o ní rozhodne, a pokud skutečně přijmeme toto rozhodnutí, to znamená dva soudci na každý členský stát, tak je třeba respektovat genderovou rovnost. Děkuji. Dobře, tím jsme završili Cash TI a chceme poděkovat panu Avramopulosovi, že sledoval celou rozpravu. Kom- komise nás informovala, že nechce již si vzít slovo, protože e, to je rozprava, která se opírá o návrh soudního dvora. Takže teď má slovo paní Delvo, naše zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že vše bylo řečeno v této rozpravě. V podstatě eh, v půl roce již hovoříme eh, po druhé o této věci a naše pozice se nezměnily. Takže bych chtěla uzavřít, eh, že skutečně velice si vážím evropské justice, vážím si všech soudů, samozřejmě včetně Evropského soudního dvora a Eh, věřím, jsem přesvědčena, že se, se sám nejlépe umí zorganizovat v zájmu evropské spravedlnosti. A ještě chci jednou připomenout členským státům, aby dali pozor při nominacích, tedy aby zajistili paritu mezi muži a ženami při nominacích. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní Delvo, a tím uzavírám diskuzi.